Iniziamo. Dámy a pánové, začneme. Benvenuti, benvenuti a tutti, ben ritrovati. Dobré odpoledne, vítám vás všichni na našem zasedání. Doufám, že jste si všichni odpočinuli a že jste všichni připravení na složitý podzim, na podzim plný kompromisů a hodně legislativních zodpovědností. Začneme se schůzí, pokud nejsou připomínky, tak eh, lze považovat eh, program za odsouhlasený. Dnešní tlumočení máme k dispozici ve všech jazycích našeho výboru. A také bych vás chtěl informovat, protože jsme to ještě neučinili, o schůzi, respektive důležité misi e, naší cestě do USA. To se konalo před dovolenými od 14. do 17. června. A kromě předsedy ještě tam bylo devět kolegů. E, Během čtyřech dní Eh, jsme se sešli se všemi na nejvyšších politických úrovních, a to s ministrem eh, pro zemědělství Tomem Vicekem, potom to byl Ron Kirk, zástupce pro obchod, byl to předseda výboru pro zemědělství Senátu Spojených států, Debbie Stebenar. Také jsme se zúčastnili velice důležitého jednání v OSN s Robertem Ar- Harmem a se zástupci nejdůležitějších organizací spojených s bezpečností potravin, jako FAO například, jako je i Světový potravinový program a tak dále. Jak víte, američané nyní eh, eh, nyní tedy novelizují Farm Bill, svůj zákon o zemědělství, což je vlastně eh, paralelní s naším procesem revize SZP a proto pro nás bylo důležité se seznámit s těmi nástroji, které předvídá zákon Farm Bill, jaké tržní nástroje mají a jsou to tedy různé programy týkající se výživy jako Supplement Nutritional Assistance program, program pro pomoc eh, s výživou a to je vlastně takový ekvivalent eh, našeho evropského programu potravinové pomoci chudým osobám, i když samozřejmě ekonomicky ten dopad je jiný. A mm, ve Spojených státech to představuje více než 70 celého rozpočtu na zemědělství v USA. A je to program velice eh, eh, zajímavý, protože spojuje eh, zájmy zemědělců a těch sociálně slabých spotřebitelů. Dále také jsme vedli diskuze s naším protěžkem. Především jsme hovořili o problémech, které stále přetrvávají mezi Spojenými státy a Evropskou unii je to ten problém hormonu například, eh, potom jsme hovořili i o kontingentech, kvotách pro maso, také jsme hovořili o zájmech eh, Evropské unie. My jsme neustále několikrát eh, Tomovi Vicakovi a ministrovi pro obchod Tomovi Ronovi Kirkovi jsme neustále opakovali, jak je důležité vyvážet evropské maso. Jak víte, zatím to pořád je zablokováno mm, z důvodu ještě té krize eh, šílených krav. Dále mm, mm, jsme eh, eh, se tam hovořilo o tom, že ve Spojených státech mm, se budou snažit přijmout ten svůj předpis, zákon již na, na podzim a že by se situace mohla změnit. Také jsme i navštívili Eh, eh, vinici Barblesville Vineyard, jednu vinici, jeden podnik vinařský, to bylo velice zajímavé. A také jsme i eh, zjistili, jaké investice tam realizují a je to vlastně i původem, jsou to Evropané, evropští investoři, kteří investují ve státě Virginie do vinařství. Dále jsme se ve státu New York sešli se eh, zástupci Mezinárodních organizací pro bezpečnost potravin. A mm, evropská role je zajistit bezpečnost potravin na celém světě. To je to, o čem jsme neustále hovořili. Zopakovali jsme to několikrát a já doufám, že Eh, toto eh, byla důležitá akce. Samozřejmě my jsme i přizvali americké partnery, aby nás navštívili a nevylučujeme tedy, že se dostaví sem k nám na náš výbor do Bruselu. A eh, že tedy naši partneři z Washingtonu přijedou také za námi. Děkuji. A nyní můžeme tedy přejít k bodu 3, což je pozice Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012. A ve, eh, tak, jak byl pozměněn radou. s pravodajem, je Luis Capulos, San, Capulas Santos. Ne, chce někdo něco doplnit? Jim. Ještě jedna věc, o které bych jsem chtěla pohovořit, která mě zneklidnila, protože zdá se, že v podstatě na DG máme více lidí než SEV, zdá se, který se zabývají zemědělstvím. V podstatě došlo k tomu, že systematicky se zveřejňovala určitá informace v průběhu léta. Já mm, nehovořím o tom, že by to byly nějaké pouze náhodné záležitosti. V podstatě si myslím, že to skutečně tyto informace zveřejnila komise z DG pro Agri, nevím proč, ale opravdu k tomu došlo především, pokud jde o legální záležitosti, která se dotýkají našeho programu, o kterém budeme hovořit v říjnu. Rád bych řekl, samozřejmě, pokud k tomu dojde, tak možná sekretářka někde většinou nechá něco na kopírce. Ovšem ne celé dosie, ne celé návrhy, to většinou k takovému zveřejňování nedochází opěkle. Proto si myslím, že bychom měli požádat komise o vysvětlení, proč k tomu došlo, proč v podstatě ve, v každé oblasti zemědělství nás vynechávají z této komunikace, proč se dostávají tyto informace do našich médií, dřív než se dostanou k nám. Já si myslím, že opravdu bychom měli velice jasně toto stanovit, protože já opravdu, pane předsedo, bych to řekl následovně. Nás čeká opravdu veliká odpovědnost na 12-13 měsících. Je to jedna z nejcitlivějších oblastí, kterým se bude náš parlament věnovat. V podstatě tisíce, tisíce lidí závisí na této oblasti. To znamená, abychom opravdu odvedli dobrou kvalitní práci a my rovněž očekáváme kvalitní práci ze strany komise. Já skutečně si ovšem nemyslím, že by komise odváděla kvalitní práci. Nemůžu to akceptovat, toto, aby došlo k opravdu k těmto, řekl bych, opravdu záměrným zveřejňováním těchto informací. A to nejmenší, co bychom mohli udělat, je požádat komisaře, aby mezi nás přišel a v podstatě odůvodnil a ospravedlnil, proč to tak dělá, proč teda informuje všechny v Evropě, aniž by informoval nás, náš odpovědný výbor našeho parlamentu. Proč k tomu dochází? Já skutečně nevím, proč to dělají, opravdu nevím, jaké jsou interní zatím zákulisní politiky na straně komise. Je to jedno DG, které možná se snaží získat nějakou nadváhu, řekněme, nebo lepší pozici v v jiných oblastech, možná řekněme, to má něco společného s médií pro oblast zemědělství. Ovšem, to mě nezajímá. My jsme prostě výborem, který je zodpovědný v této oblasti a pokud ne komisař, tak prostě někdo z komise musíme si nás přijít a říct nám, proč k tomu dochází. Já to považuji za neakceptovatelné. Osobně si myslím, že náš výbor by měl opravdu velice jasně protestovat. Grazie, Jim. Děkuji, Jim. Ano, já myslím, že s tím lze souhlasit. Eh, eh, a eh, určitě je možné, že dochází k podobným únikům informací v tom se komunikaci mezi různými odděleními. A pokud někdo se již nechce vyjádřit, tak bych chtěl pokračovat a hned bych dal prostor bodu 3 a poté nás čeká také hlasování. Po rozpravě budeme hlasovat o návrzích, které předložili členové našeho výboru a které se týkají návrhu rozpočtu na rok 2012 ve smyslu změn rady a budeme hlasovat o návrhu celém 19. září. My máme 82 pozměňovacích návrhů a většina z nich se snaží eh, mm, mm, především vrátit do eh, návrhu původní položky komise, které rada odstranila. A my máme zde i pilotní projekt, eh, který byl předložen výborem Komagry, ale potom tam jsou ještě nové návrhy, kterých se mm, tyto pozměňovací návrhy týkají. A nejprve dám ale slovo Luis Capulasovi Santosovi a poté budeme hlasovat. Tak prosím, máš slovo, Luisi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Hned na začátku bych vám rád všem popřál co nejkrásnější práci v, na podzim a doufám, že jste si opravdu všichni dostatečně odpočinuli, protože budeme potřebovat hodně energie na naší práci. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům a také všem kolegům, kteří mi zaslali pozměňovací návrhy a také všem představitelům komisy, kteří byli vždy velmi ochotní a odpovídali na naše otázky. Všichni víte, že návrh, který nám předkládá rada, v podstatě takovou zásadní redukcí nebo snížením toho, co co bylo navrženo původně, hlavně co se týče například těch operativních organizací eh, producentů nebo například programů jako mléko pro školy a tak dále. Existují tady také velké rozdíly mezi návrhy rady a komise, hlavně co se tedy týče teď eh, schválení výročních uzávěrek rada předkládá návrh, který není realistický. Reál, opravdu si myslím, že návrh, který předkládá komise, je daleko lepší a myslím si, že vychází také z údajů z posledních let. Eh, já jsem byl ochoten jak si mm, souhlasit s velkou součástí nebo s velkou částí pozměňovacích návrhů. Eh, jejich cílem bylo hlavně eh, vrátit se k tomu původnímu návrhu komise a Například, eh, co se týče návrhu Lanže, který se týká náhrad pro zemědělce, kteří byli negativně ovlivněni dopady krize. A samozřejmě jsem také mohl přijmout většinu návrhů, které se týkaly pilotních projektů. Některé návrhy byly opravdu velmi užitečné, byly to hlavně ty projekty, eh, o kterých se již v tuto chvíli hovoří nebo o kterých se bude hovořit v souvislosti s reformou SZP. A proto já bych byl velmi rád, aby návrh, který odsouhlasíme, já bych byl velmi rád, abychom ho odsouhlasili, aby byl odsouhlasen tedy s těmi pozměňovacími návrhy, které eh, já považuji také za správné. Já doufám, že rozpočtový výbor bude také ochoten přijmout naše návrhy. Děkuji. Děkuji, Luisi. Pokud nejsou žádné příspěvky a všichni jste určitě si přinesli kartičku pro hlasování, takže můžeme ano, začít hlasovat. A především bych navrhl, abychom hlasovali unblock o všech návrzích, eh, které opět eh, zavádí ty eh, položky, které rada změnila. Je to prvních šest pozměňovacích návrhů. Hlasujte prosím o nich unblock. Končím hlasování. Výborně. Takže unblock jsme velkou většinou vše odsouhlasili a nyní můžeme přejít k návrhu 5226. Pilotní návrh. Hlasujte o tomto návrhu 5226. Konec hlasování o 5226. Odsouhlaseno? Ano. A nyní 5228. Ano, prosím, Luis. Mas provavelmente devido à dificuldade. Eh, omluvte mě, pane předsedo. Samozřejmě, že to bude asi kvůli těm těžkostem v té poprázdninové atmosféry, ale já tady nemám hlasovací kartičku a proto bych byl rád, kdybyste přidal dva hlasy k tomu poslednímu hlasování samozřejmě děkuji Luizi, to jsme do úvahy. A nyní 52.28. Hlasujte o 52.28. Konec hlasování o 52.28. Zamítnut. A nyní se dostáváme k 52.72 a hlasujte o 5272. Konec hlasování o 5272, řekl bych zamítnut. Ano. Nyní 5265, hlasujte o 5265. Konec hlasování o 5265. Návrh byl zamítnut. Nyní se dostáváme k 5279. Hlasujte o 5279. 5279, ano, konec hlasování. Řekl bych přijat, ano. A nyní se dostáváme k 5241. 5241. Hlasujte. Konec hlasování, e, e, řekl bych odsouhlaseno. Ano. Nyní hlasujeme o 52.80. Hlasujeme 52.80. Konec hlasování o 52.80 odsouhlasen. Nyní 52.73. Hlasujte o 52.73. 5273. Konec hlasování o 5273. Zamítnut, bych řekl. Ano. Nyní hlasujeme o 5268. Hlasujte 5268. Konec hlasování o 5268. Odsouhlasen návrh je odsouhlasen. 5275. Nyní hlasujeme o 52,75. Konec hlasování o 52,75. Zamítnut. Nyní hlasujeme o 52,45. 5245. Konec hlasování je o 5245. Řekl bych odsouhlasen. Nyní 52, 79. Hlasujte, prosím. Pardon, 69, 5, 2, 6, 9, 52, 69. Konec hlasování. Nyní se dostáváme k, k 52, 81. Hlasujte o 52, 81. Konec hlasování o 52, 81. Návrh byl odsouhlasen. 52, 71. Hlasujte o 52, 71. 52 71. Konec hlasování o 52 71. řekl bych zamítnut, ano. Nyní eh, návrh 5223. Hlasujte o 5223. 5223. Konec hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o 5266. Hlasujte o 5266. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen. Nyní 52, 51, to je další stránka již. Hlasujte prosím o 52, 51. Konec hlasování, přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 52, 52. Hlasujte 52, 52. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen. A nyní se dostáváme k 5267, 5267, 5267. Konec hlasování. Odsouhlasen. Ne, ne, ne, ne, ne. Chybí dva hlasy, takže plus ty dva hlasy. Zamítnut. Návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme, hlasujte prosím o návrhu 52, 32. 52. Ano, prosím. Prosím. Ne, tady, tady je split vote, eh, dílčí hlasování k 52-32, o to se požádalo. Za prvé jde o tu obecnou poznámku týkající se významu tohoto hm, tedy e, e, studia těch marží a potom jde o, e, o pole působnosti. My jsme měli za to, že Eh, jde tedy jednak o eh, tu analýzu, ten průzkum a potom o rozšíření eh, záběru tohoto průzkumu, takže jde o dílčí hlasování. Dobře, takže hlasujeme o 52.32 o první části, hlasujte. Všichni jsou pro. Konec hlasování, odsouhlaseno. A nyní hlasujeme o 52.32 druhá část, hlasujte o druhé části. Hlasujeme o druhé části, konec hlasování. Já bych řekl, že také druhá část je zamítnuta a nyní 52, 34. Hlasujte o 52, 34. Konec hlasování, návrh je zamítnut a 52, e, 27. E, nyní hlasujte konec hlasování o 52.27. Konec hlasování. Já bych řekl, že návrh je zamítnut. Ne, odsouhlasen. Návrh je odsouhlasen. Nyní se dostáváme k 52.24. Hlasujte o 52.24. Eh, Hlasujte. Konec hlasování. Řekl bych, že návrh je zamítnut. Ano, a nyní máme zde 52, 74. Konec hlasování o 52, 74. Návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o 52, 70. 52 70. Hlasujte o 52 70. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. 5231. Hlasujte o 5231. 5231. Řekl bych, že i tento návrh je zamítnut. Konec hlasování. Ano, je zamítnut. A nyní se dostáváme k 5230. 5230. 5230. Konec hlasování o 5230. Návrh je zamítnut. A teď Ano, nyní hlasujeme o 52, 25. 52, 25. 52, 25. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. 52, 29. Hlasujeme o 52, 29. Konec hlasování o 5229. Návrh je zamítnut, ano. A nyní se dostáváme 52, eh, 57. Eh, Konec hlasování o 52, 57 mm, návrh je přijat. Nyní se dostáváme 52, eh, 76, 5276. Návrh je, myslím, odsouhlasen. Konec hlasování, ano. Odsouhlasen. Odsouhlasen návrh 5276. Odsouhlasen. Nyní hlasujeme o 5278. 5278. Hlasujte. 5278. Konec hlasování odsouhlasen. A nyní se dostáváme 5213. 5213. 5213. Hlasujte. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen. 5277, 77, hlasujte, ne, stop, pan Taravela chce slovo. Tak, Marku, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy víte, že za těchto okolností je to takové výjimečné. Možná, že se budete usmívat, ale možná pochopíte, proč. Já eh, s vaším povolením eh, jsem eh, chtěl hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Ano, já jste, eh, mi jde spíše o eh, článku 06, jde o pilotní projekt. Nejde o to posílit zde takovou síť eh, solidarity pro prevenci rodinných hospodářství, rodinných eh, zemědělských podniků. To je něco, co již máme eh, i dokonce ve Francii, ve, v Německu, eh, i dokonce ve, Švý, ve Švýcarsku a já myslím, že i Polsko, Portugalsko také přijímá tento podobný režim a možná bychom to mohli rozšířit na všechny členské státy, protože všude jsou stejné problémy a to je, že Eh, na venkově se lidem žije hůře a hůře. Máme zde čísla, například eh, ty čtyři citované země, Francie, Belgie tedy a Německo. Tak zde máme čtyři odlišné sítě které již mají 98 zaměstnanců, kteří právě konzultují s těmito eh, problémovými zemědělci. Samozřejmě mm, eh, zde existují i velké zemědělské podniky, o ty nejde. Eh, tady jde tedy o ty malé, mm, kteří jsou marginalizováni a my Mm, během eh, mm, před prázdninami jsme, si, jsme se sešli s celou řadou lidí a já proto jsem měl pozněvací ústní návrh. Jehož cílem je zvýšit tu článku o 340 milionů, to znamená eh, ještě těch eh, pardon, tisíc, z 340 tisíc tam dáte navíc do toho pilotního projektu navíc k té položce takže pokud bychom mohli hlasovat o tomto ústním pozměňovací návrhu, já se tady obracím na všechny stínové z různých frakcí, paní Delange například a další, a e, pan Silvestris tady na levici, možná ten e, se pousměje nad mojí žádostí a já zde jsem ho, hovořil o mm, situacích, které již známe z minula. Já e, vím, že to je trošku mimo proceduru, já se za to omlouvám a e, e víte, že e, já vždycky chci dodržovat e, ty předpisy a ne, aby se to stalo nějakým zvykem. Děkuji, pane Tarabelo. Ano, zde máme návrh ústního pozměňovací návrhu. Všichni znáte pravidla. Pokud všichni budou souhlasit, ano, prosím, dám slovo eh, Delange, paní Delange a panu Silvestrisovi. A já připomínám, že proto, abychom mohli takto odsouhlasit ústní pozměňovací návrh, tak s tím musí souhlasit všichni, eh, že se bude hlasovat. Nikdo nesmí být proti. Takže nejprve má eh, slovo eh, paní Delange a potom pan Silvestris. Well. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já znám tyto programy velice dobře a v tomto období, kdy skutečně zemědělství prochází velice obtížným obdobím, práce těchto organizací je nesmírně hodnotná. V Nizozemí máme podobnou situaci, máme takovou telefonní linku, na kterou se mohou farmáři obracet v případě nějakých potíží. A to dokonce zabránilo několika sebevraždám v obtížném období, čili vidím, pane Tarabelo, osobně důležitost těchto programů. Ovšem jsme rovněž poslanci Evropského parlamentu. Já opravdu nemohu hlasovat jenom pro něco, co bude se dotýkat pouze pěti ze 27 členských států. My jsme výborem, Samozřejmě, že jsme výborem pro zemědělství, máme kontakty v této oblasti, snažíme se opravdu o kompromis a ne o zbytečná slova. Já osobně podporuji vaši myšlenku, ovšem měli bychom být spíše Evrop, eh, spíše se obracet na evropskou úroveň, to znamená, aby se to aplikovalo na všechny země a ne pouze na pět. Děkuji, paní Delange. A kdo ještě požádal slovo? Silvestris? Ne? Ne, dobře. Takže opět dám slovo Markovi Tarabilovi, aby zareagoval na to, co jsme právě si vyslechli. Se stručně, já souhlasím s tím, co řekla Esther de Lange. Já děkuji za vstřícnost. Já vím, že to také existuje v Nizozemsku. Je to síť, která existuje, protože v některých zemích existují k tomu úřady, ale víme, že ty problémy existují i jinde. Tedy ve všech státech Evropské unie existují. Týká se to všech osob, které podnikají v zemědělství a e, e, a právě cílem je, abychom otevřeli tuto možnost i jiným státům, kde tato služba buď třeba již existuje, ale chceme, aby se z toho vytvořila evropská eh, síť našich společných zkušeností, anebo je to i pro země, kde to neexistuje a tam by se mohli inspirovat eh, touto službou, hmm. Hmm, tedy tento eh, systém pomoci zemědělcům v potížích. Onorevole Delange. Pani Delange. Men speaking French are always so... Aha, když muž mluví francouzsky, tak opravdu velice šarmantní, ale není to moc jasné. Často Francie, Belgie a tak dále. Pokud teda z toho vyberete tyto země, vyškrtneme tyto země, tak já jsem ochotná vás podporovat, budu mít evropský náhled na celou věc. Ovšem pokud tam tyto země budou bez ohledu na úžasný francouzský proslov, budu proti. Čili pokud vyškrtnete zmínku o těchto pěti zemích, můžeme aplikovat tuto myšlenku na všech 27 států, v tom případě vás podpořím. Beh, eh, potrebbe essere fatti... Ale to by mělo být proveditelné, pokud souhlasíte s, touto, eh, s tímto námětem paní Delange, to znamená, nemít tam ten výčet těch zemí, kde již ten systém existuje, ale uh, E, tam říci, že do budoucna bychom to mohli aplikovat na všech 27 států EU. Pokud tento e, návrh e, na korekci je přijatelný pro Marka Tarabelu, tak já myslím, že potom budeme všichni spokojeni a můžeme odsouhlasit tento ústní návrh, Marku. Tohle by byl pouze první krok. Ano, já jsem opravdu rád, že se principu nikdo nepostavil, čili ta myšlenka je zajímavá, máme té zkušenosti, které již existují, byla by to v podstatě mm, ano, je pravda, že francouzština je šarmantní, ovšem pokud jde o nizozemštinu, tak to rovněž není až tak špatný jazyk, i když mě to teda moc uh, nejde, to je jazyk mé, mé matky. Ano, čili já v podstatě to považuji za základ, jakýsi návrh tohoto programu. Všichni, kdo by se chtěli zúčastnit, tak samozřejmě jsou vítáni. Samozřejmě, že nebudeme ani Švýcary, protože samozřejmě i ti mají velice zajímavé eh, zkušenosti v této oblasti, čili že bychom to otevřeli. Myslím si, že to je dobrá myšlenka, je to kvalitní kompromis. Takže s tímto návrhem nezmiňovat eh, jednotlivé státy, takže bychom mohli hlasovat pro tento ústní návrh. Takže budeme hlasovat o tomto ústním návrhu. Konec hlasování a s tou korekcí odsouhlasen. Návrh je odsouhlasen. A nyní budeme pokračovat dále. A dostáváme se k 52, 77. 5277 hlasujte o 5277. Konec hlasování, ano, návrh bych řekl je odsouhlasen. 5222 Hlasujte o 5222. Konec hlasování o 5222. Konec hlasování, návrh je odsouhlasen. 52.12. Hlasujte o 52, Konec hlasování o 52.12. Návrh je odsouhlasen. A nyní nakonec 52.00. Hlasujte. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen. A není zde Eh, závěrečné hlasování, protože to je pouze část, eh, kde jsme uzavřeli hlasování a připomínám, že pokud je o pozměňovací návrhy k textu, k návrhu eh, předpisu, tak termín pro předložení návrhu je 5. září ve 12 hodin. Děkuji všem. A můžeme přejít k bodu 4 což je návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, eh, čímž se novelizuje eh, nařízení 1698 z roku 2005 rady a tady jde o finanční řízení eh, pro některé státy, které mají velké potíže a problémy s finanční stabilitou. Milí kolegové, vzhledem k velkým potížím, finančním potížím, ve kterých se ocitly některé členské státy, ta komise předložila návrh, jehož cílem je zvýšit eh, příspěvky z evropských fondů eh, pro programy eh, rozvoje venkova a to zvýšit to z 80 na 85% a 95%. Tento návrh se již realizoval tento rok, ale nemělo to zatím žádný dopad na ty položky, mm, položky na rok 2011 a 2012. Maximální eh, částky z eh, programu EAFRD nebudou eh, změněny na období 2007-2013. A my dnes odpoledne budeme jmenovat zpravodaje k tomuto návrhu. A já bych teď chtěl se obrátit na komisi, kterou se však nevidíme. Chtěl jsem dát slovo panu řediteli Longovi. Měla tady být paní doktorka Dormal Marino, ale vidím, že ne, že zde je pan ředitel Aldo Longo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady došlo ke skluzu eh, na straně kolegů, ale já doufám, že to napravíme protože se blíží, pokud vím. Vím, že eh, tento návrh je úplně jasný a zde eh, eh, zde je velice dobře jste představil ducha tohoto návrhu, takže je málo co dodat z naší strany. Tudíž my nemáme co k tomu do, dodat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli. Já chci poděkovat za eh, to, že my možná jsme postupovali příliš rychle a paní doktorka se ještě nemohla dostavit eh, na prezentaci a vy víte, že stejně by to bylo velice stručné, protože jde o programy rozvoje venkova, jde o tu možnost, aby ty eh, země, které jsou v krizi, v ekonomické finanční krizi, aby mohly zvýšit tu kvótu financování z evropských fondů, ten podíl z evropských fondů, týká se to některých zemí jako Řecko, Portugalsko a další. A já si myslím, že můžeme postupovat, eh, pokračovat, ale paní McGuinness, Maja McGuinness má něco k tomu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych poprosila komisi, aby nám poskytla některé praktické příklady, například už o tom hovořil i pan Nicholson, například to, že se um, že došlo k úniku těch informací ohledně kapu, vyvolalo to zmatky. Tento návrh um, vyvolal rovněž určitou vlnu, protože emoci, protože tam měly být nějaké finanční prostředky, které měly být k dispozici. Pokud já jsem to pochopila správně, tak tam není nějaký dodatečný finanční částka k dispozici, možná nějaké finanční prostředky, které budou k dispozici předem. Ovšem komise by nám měla jasně říci, jaký pozitivní dopad to bude mít na země, které mají potíže, jaké výhody. Já, pokud jsem to správně pochopila, některá opatření v této oblasti bude muset zrušit ve prospěch jiných. To znamená, že příspěvky museli možná možná být vyšší, já nevím, já tomu nějak nerozumím. Proto komise žádám, aby trochu ohledně praktických dopadů byla jasnější. Děkuji. Grazie, Maria. Děkuji, Maria. Ano, já myslím, že pan ředitel eh, určitě je schopen odpovědět. A ještě dali, počkejte, ještě pane řediteli, Papa Stankos ještě chce slovo. Tak prosím, Jorgosi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní McGuinness. potřebujeme určitý písemný rámec ohledně zemí, které by mohly eventuálně požádat o více finančních prostředků, jakožto reakce na krizi. Proto bych rovněž rád požádal komisi, aby nám poskytla nějaký přehled jejich návrhů, myšlenek a tak dále, abychom viděli, do co jde. Ještě kon, kolega Danelis eh, chtěl slovo, prosím, Spirosi. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já osobně se těším tomuto návrhu komise, protože přijali citlivý přístup eh, k této svízelné situaci, ve které se nachází několik členských států, především zemědělci v těchto členských státech. Rád bych požádal komisi, souhlasili s tím, aby vzhledem k tomu, že došlo ke škrtům celkového rozpočtu, souhlasí komise s tím, abychom nějakým způsobem ty pozměňovací návrhy ohledně procedur, časového harmonogramu, aby byly akceptovány, aby došlo k určitému zjemnění celé situace. Děkuji a zpěl si kolega Jár. Děkuji, pane předsedo. Hm, v podstatě ten návrh je správný a logický, nicméně mám ještě několik otázek. Nemám celý ten dokument před sebou. První otázka. Kdo nebo jak bude definována ta složitá situace nebo těžká situace. To znamená, kdy budeme moci hovořit o složité situaci, budeme mít tady nějaké statistické údaje, nebo to bude politická, politické rozhodnutí, zdali se tedy někdo nachází ve složité situaci či ne. Eh, dále bude to platit pro všechny programy nebo po, pro, jenom pro určité programy? A nebo další otázka, pro tento případ. Bude tedy, když budeme hovořit o navýšení toho evropského podílu. Ve chvíli, kdy tedy ten podíl bude navýšen, bude taky nějakým způsobem navýšená kontrola. E, budeme to opravdu kontrolovat tak, abychom se ujistili, že ty peníze jsou využívány správně? Děkuji, pane Járe. A eh, nyní má slovo eh, kolegyně MS. Děkuji. Já jsem měla ty stejné otázky jako pan Jans, ale má i ještě jedna logická otázka. Co se týče těch eh, závazků, to znamená ve chvíli, kdy nebudou navýšeny, nebudeme mít víc peněz v rozpočtu, tak já, když to spočítám a udělám si tady matematické eh, rovnice zcela jednoduché, tak odkud ty peníze vezmeme, eh, nebo kde se ty peníze ušetří, abychom je mohli eh, použít. Já tomu prostě nerozumím, protože já jsem studovala ekonomiku a já nevím, odkud ty peníze máme vzít. Dobře, Určitě nám to vysvětlí paní doktorka Aldolongo. Tak prosím, máte slovo, pan doktor Aldolongo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, v rámci svých omezených možností se pokusím zde nahradit paní doktorku Dorman Marino. Návrh eh, především spočívá v tom, že je zde dána možnost některým členským státům, a to především pěti členským státům, navýšit spolufinancování z programu rozvoje venkova které se financují tedy z Fondu pro rozvoj venkova. A to eh, maximum bude 95 eh, v těch eh, regionech konvergence a a 85 mm, to bude v ostatních regionech. Co to znamená v praxi? Znamená to, že Globální objem komunitárního financování zůstane bez změn. Ty zdroje jsou, jaké jsou, a ty byly již vyčleněny na tyto programy, ty zůstanou stejné, ale ten podíl národního financování, spolufinancování se sníží v těchto členských státech ve prospěch těch zmíněných regionů, je to vlastně taková úleva pro veřejné finance. To znamená, proto abychom, eh, aby mohli spolufinancovat tyto programy, tak eh, tam eh, vlastně se jim uleví těmto státům. Takže hm, ale celková částka, objem, celková masa, tedy ta komunitární masa peněz a ta Eh, zůstane eh, tedy stejná a sníží se těmto státům ta národní masa peněz. Takže to je odpověď na některé ty hlavní připomínky, které jsme slyšeli. Já bych ještě chtěl upřesnit další bod. A to, že já myslím, že určitě konkrétnější odpovědi eh, vám dá paní doktorka Marino, která již se která se brzy objeví ve dveřích a přijde. Je zde jeden bod a to je, jaký by mohl být potom obecný dopad takovéhoto opatření ekonomicky řečeno. Já bych řekl, že k dnešnímu datu to není možné vyčíslit. Takže asi pouze teď můžeme pracovat s nějakými odhady. Odhady zatím nevíme, neumíme vyčíslit konkrétní dopady tohoto opatření a já myslím, že teď už můžu dát slovo kolegyni, která eh, vám později upřesní nějaké detaily tohoto návrhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane doktor Longo. Já chci zde pozdravit paní doktorku Marino. A ještě ale dám slovo paní McGuinness a paní Reimers se požádali o slovo. Marian. Teda do Reimers. Nejprve a potom kolegyně Reimers. Děkuji, možná je to tím létem, jsem trošku zpomalená a všem Měli bychom mít opravdu jasno celé záležitosti. Znamená to, že členský stát bude udělit priority určitým projektům, to znamená, že ten půl finančních prostředků poté bude přidělen méně projektům, protože pokud teda budeme mít stejné finanční prostředky, ovšem kofinancování se zvýší, tak já tomu prostě nerozumím. Možná mm, můžete mi Můžete si myslet, že jsem hloupá, prostě ne, nepochopila jsem to a možná je zatím nějaké jednoduché vysvětlení, ovšem zatím jsem na něj nepřišla, proto bych chtěla vědět prakticky, jak to vypadá. Členské státy, na které to bude mít dopad, te se ptají, to znamená, bude muset udělit priority jiným projektům, nebo jsou zde některé konkrétní důvody, proč zrovna toto funguje v některé konkrétní, nebo je to aplikováno na konkrétní zemi. Potřebujeme konkrétní odpovědi. Prego, onorevole. Děkuji, a paní Reimers a potom Luis. Děkuji. Já se opět vrátím k tomu stejnému. To znamená, že ten půl těch finančních prostředků zůstává stejný. E, podíl nebo počet států je menší, to znamená, že tady hovoříme o méně projektech. Ale teď ta otázka, budeme vůbec nějakým způsobem pomáhat? a nebo nebylo by možná lepší mít méně projektů než vůbec žádné? To by možná mohla být jedna ze správných myšlenek. Já bych proto byla velmi ráda, kdyby nám komise trošičku obšírněji řekla, jak vůbec eh, si to představuje. Prego Luis. Luis. Prosím, Luis Capula Santos. A poté dáme slovo paní doktorce Marino. Muito surpreendido. Pane předsedo, děkuji. Mě to opravdu překvapilo, že solidarita v rámci Evropské unie je tak složitá pro některé z našich kolegů, protože jednoduše jsou některé státy, které se nacházejí ve složité situaci, ve kterých došlo k redukci eh, výdajů na eh, sociální zabezpečení, na vzdělání a tak dále. To znamená, že došlo k, opravdu k dramatické redukci rozpočtu a to znamená, že některé zásadní oblasti zůstávají oblastmi, kde prostě k tomu snížení nemůže dojít. A já si myslím, že zemědělství by mělo využít této druhé možnosti. To znamená, že ve chvíli, kdyby neexistovalo to kofinancování, tak by jednoduše ty programy vůbec nefungovaly. A tento návrh chce následující, chce pouze navýšit podíl Evropské unie. To znamená, aby to kofinancování bylo trošičku menší a ty projekty mohly fungovat dál. Toto opatření v podstatě nepočítá s žádným navýšením evropského rozpočtu. Pouze chce zajistit, aby v některých eh, členských státech mohly být dále prováděny programy na rozvoj venkova. To znamená, že Mm, já, já samozřejmě doufám, že ne více eh, členských států se ocitne v takové složité situaci, že by si museli žádat také o pomoc těchto programů. Ale v podstatě jde o to zajistit, aby peníze přidělené určitému členskému státu byly součástí financování. Děkuji, Luisi. A nyní má slovo paní ředitelka Marino, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Omlouvám se za pozdní příchod. Naše rozpráva byla delší, předchozí, než jsme očekávali, čili velice rychle, konkrétně odpověděla bych na tři dotazy, které jste zazněly, paní McGuinnessová, pan Reimers a Kapulos Santos. Ano, přesně tak. Znamená to, že nedojde k navýšení rozpočtu, k žádnému navýšení rozpočtu. Dojde ke snížení národní částky, kterou národní stát kofinancuje daný projekt. To znamená, že ano, bude méně projektů, ale zároveň pro ty členské státy, které skutečně nemají v současné, mož, v současné době možnost kofinancovat konkrétní projekty pro ty členské státy, to bude znamenat, že mohou pokračovat v těchto programech pro rozvoj venkova, nestratí, nepřijdou o finanční prostředky na základě pravidel pro závazky na konci období N plus 2. To znamená, že to rovněž podpoří růst v dané zemi v této oblasti. Dvě další věci, o kterých bych se ráda zmínila. Členský stát bude mít možnost snížit národní částku kofinancování. Není to povinnost, je to ovšem možnost. Členský stát sám rozhodne o tom, zda využije této možnosti, to je na nich. A druhá věc, Předpokládáme, že projekty, kterých se to bude týkat, pravděpodobně by byly financovány v období 2014-2015. V tom období, doufáme, už budeme mít nové programy pro rozvoj venkova. To znamená, tyto programy již poběží a bude-li všechno fungovat, tak ty možné potenciální ztráty projektu, jednotlivých projektů by se mohly kompenzovat v rámci nových programů pro rozvoj venkova. Ovšem, toto je možnost pro Řecko, Portugalsko, Irsko, Lotyšsko a Rumunsko. Není to ovšem povinností členských států. Chcete-li pane předsedo, abych si věnovala nějaké rozsáhlejší prezentaci nebo budu pokračovat v odpovědi na otázka. Jak si přejete? Ne, já si myslím, že vaše odpověď byla zcela jasná a dostačující pro všechny. To znamená, že nejde o navýšení rozpočtu, jde o redukci počtu projektů tak, aby státy, kterých se to týká, si mohli rozhodnout, na které prostředky tyto finanční prostředky budou využity. To znamená, že tady neexistuje žádné nebezpečí. Jde o to, aby se tady zajistilo, že to spolu podílení ne, nedosáhlo například 50 ale já jsem ještě chtěl vědět, kdo bude definovat tu složit, tou situaci? Bude tady existovat nějaký formulář nebo nějaký statistický mechanismus, nebo kdo to jednoduše eh, bude definovat, která země je v tíživé situaci, která je dostatečně tíživá na to, že potřebuje pomoc? Ano, paní Eh, Marino. Pan Jar tuto otázku již položil, vy jste tady ale ještě nebyla. A ta otázka, kdo bude definovat seznam zemí a jaká kritéria budou využívána pro tuto definici? Eh, budeme, budeme moci tento seznam rozšířit či ne? Eh, ne, tento seznam nemůžeme rozšířit protože tato ustanovení budou platit pouze pro ty členské státy, které již se těší podpoře v rámci Evropského asistenčního mechanismu. Máme zde několik takových mechanismů pro evropskou stabilitu například, to je jeden mechanismus, nebo například rovněž pomoc v střednědobém období finanční asistence v oblasti bilan- platební bilance. Dále to byl první program stabilizačního mechanismu, který eh, jsme v Evropě uplatnili. To znamená pouze ty země, které již se těší pomoci v rámci těchto mechanismů, budou moci získat eh, i úlevy v rámci tohoto financování. Čili to je první věc. Ty členské státy Konkrétní státy se rozhodnou sami, zda budou chtít využít daného mechanismu či Nikoli. Pokud ano, tak budou muset změnit své programy pro rozvoj venkova, budou muset provést určité modifikace a my poté se budeme snažit o to, aby tento návrh neměl nějaký, neohrozil celkové cíle či strategii. To znamená, budeme se snažit, aby tento návrh nezměnil e, e, rovnováhu, který kterého jsme, které, které jsme dosáhli v rámci stávajících programů pro rozvoj venkova. A samozřejmě, že jsme připraveni a rádi budeme, zahájíme diskuze s členskými státy, k, mm, jakmile si to budou přát. Děkuji. Děkuji, paní Marino. Pan Hašku. Chairman, two points, uh, both Pane předsedo, dvě věci. Obě se týkají manažování, řízení těchto programů. Mohla by nám komise říci, jaké úsilí věnovala analýze dopadů těchto opatření, která chtějí uplatnit a pokud ne, tak zda navrhuji takovou analýzu dopadů provést. Druhá věc, nemůžu si pomoct, ovšem zjistil jsem, že mnoho zemí, které jsou zde na seznamu, jsou ty, které Mm, ze strany účetního odbora již eh, tam máme mnoho dotazníků, otázníků, které se dotýkají řízení a mm, zprávy nákladů v této oblasti. Mm, proto se chci ptát, za opravdu budou vystaveny dostatečně kont- dostatečné kontrole, pokud je o využívání těchto finančních prostředků. Giriamo la domanda alla dottoressa Marino. Paní Marino, můžete odpovědět na tyto otázky? Not been any... My jsme zatím neprovedli žádnou hloubkovou analýzu dopadu. Možná si pamatujete, že tato opatření uvítala i Evropská rada, podpořil je předseda komise Barroso. Tato opatření jsou naléhavého charakteru, protože tyto členské státy na seznamu jsou postiženy opravdu Mm, zásadními škrty jejich rozpočtu. To znamená, to je odpověď, pokud jde o analýzu dopadu a pokud jde o kontrolu, management, řízení, my samozřejmě nebudeme nějak slevovat z těchto systémů kontroly. Naopak, to, že kofinancování, to, že jsme se zvýšili ze strany EU kofinancování, to ovšem samozřejmě neznamená, že bychom nějak slevili z našich kontrol nebo z, ze systému řízení těchto programů. Naopak. E Já si myslím, že v tuto chvíli jsme odpověděli opravdu na všechny otázky, to znamená, že můžeme přejít k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání, pokud tedy nemáte nějaké další otázky. Tak a tím posledním bodem je pouze ohlásit, že další schůze bude 19. září a schůze koordinátorů začíná za 10 minut. Děkuji vám všem a těším se na příště.